Dear colleagues, ladies and gentlemen, it's now... Kolegové, dámy a pánové, měli bychom začít, jsou čtyři minuty po deváté. Začít tedy naším uh, řádným výborem INTA. Návrh pořadu jednání jste obdrželi. Jsou zde nějaké návrhy na změnu? Zdá se, že ne, takže návrh pořadu je schválen. Eh, bod číslo dvě, sdělení předsedy, tak to bude stručné. Ehm, jsme opět vysílali na internetu, takže vítám od Lisabonu k Lineborku a od eh, Talinu pro Lisabon po Soluň. Takže eh, prosím, abyste také počítali s tlumočením a nehovořili příliš rychle. A teď se dostáváme k bodu číslo 3, a to jsou obchodní vztahy mezi EU a Austrálií. Je mi potěšením, že jsou mezi námi členové eh, australského parlamentu. Eh, je zde pan poslanec Kevin Andrews, který byl eh, sedmkrát ministrem, ministrem obrany v Austrálii, eh, takže vítám vás a vítám také další členy delegace z australského parlamentu. Austrálie a Evropa mají těsné vztahy samozřejmě, ale my jsme dosud nezahájili jednání o eh, obchodních vztazích, ale eh, Přesto tedy jsme e, velice blízké společnosti a e, země, také zejména tedy mentalitou jsme podobní, e, navzdory velké geografické vzdálenosti. Nicméně jednání už začala. Výbor ENTA navštívil Canberu a Sydney v listopadu 2017 a to bylo bezprostředně po schválení rezoluce Evropského parlamentu o obchodních vztazích. Evropská unie a Austrálie také jsou velmi oddány eh, multilaterálnímu obchodnímu systému VTO, který je v současné době ohrožen, eh, zejména tady ze strany Spojených států, a dochází k eskalaci těchto konfliktů. Přesto se pokoušíme eh, stabilizovat co nejlépe eh, tento obchodní systém a eh, jedním z snad nejlepších pokusů by mohlo být to, že uzavřeme smlouvu o svobodném obchodu. Naším stálým zpravodajem pro téma je pan Daniel Kaspar a dávám mu slovo. Vážený pane předsedo, Eh, vážení eh, členové výboru, vážení eh, pánové a dámy z Evropského parlamentu. Budeme se pokusit hovořit anglicky, což je váš mateřský jazyk. Kdybyste nám nerozuměli, je tady k dispozici překlad. V květnu loňského roku Evropský parlament schválil záměr zahájit vyjednávání o, o obchodě, obchodních stazích mezi EU a Austrálií. E, začalo se tedy v červnu, takže jsme pouze na začátku, ale podle mého názoru e, je na obou stranách zájem, aby tato jednání proběhla a rychle a byla kvalitní, takže loňský rok byl velice dobře využit. Z našeho pohledu máme obchodní vztahy mezi EU a Austrálií Eh, která se, se opírají o eh, našim partnerský rámec z roku 2018. My jsme eh, druhým největším obchodním partnerem Austrálie po Číně. Austrálie je patnáctým naším největším obchodním partnerem. Měli jsme několik kol jednání, naposledy v červenci letošního roku a další kolo by mělo se odehrát 14. od 14. Eh, října eh, v eh, Austrálii a ještě jednou koncem roku. Myšlenka za obchodní smlouvou je usnadnit výměnu zboží mezi Evropou a Austrálií tím, že se budou koordinovat technické normy a dále také u služeb. Pořád jsou ještě určité Eh, bariéry, například eh, celá na zboží nebo eh, bariéry pro účast ve veřejných zakázkách. Jde nám tady o strojírenství, chemické záležitosti, služby a tak dále, ale také třeba zemědělství s tím, že chceme maximalizovat přínosy a neuškodit místním zemědělcům. Půjde o zemědělské eh, výrobky, které eh, jsou považovány za eh, vhodné pro určité specifické účely. My prosazujeme systém geografických indikací, někteří naši partneři s tím nejsou příliš nadšení, ale mm, má to své výhody. Mě by určitě zajímalo, jak se na to díváte vy, tedy na naše obchodní vztahy Eh, jak, jakou podporu má toto vyjednávání v australském parlamentu. A druhá otázka je, jelikož vy už máte do, do obchodu nebo obchodní vztahy s Čínou a Čína se také zajímá o Evropu, eh, vy určitě už se, eh, se leco se naučili, když vidíme třeba čínské investice eh, v Austrálii na základě dohody o svobodném obchodu, eh, tak my eh, tedy to zatím nemáme takto. A na jedné straně nás to zajímá, na druhé straně máme značné obavy, takže by nás opravdu zajímalo, jak tu situaci vůči Číně ve vašem regionu a v samotné Austrálii vidíte vy což by tedy mm, mm, Austrálie mohla sehnat, či, sehrát určitou roli mostu mezi Čínou a Evropskou unii. Děkuji. Děkuji. A nyní dostává slovo eh, pan poslanec Kevin Andrews. A poté eh, paní Joan eh, Ryan Eh, která je zástupkyní opozice v Evropském parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo, vážení členové Evropského parlamentu. Je nám velkou ctí a je nám eh, velkým privilegiem, že se eh, můžeme s vámi setkat. My už jsme včera absolvovali sérii úspěšných zkůzek s jinými výbory v tomto parlamentu a také se zástupci Evropské komise. A my tedy vítáme Eh, tyto vřelé vztahy mezi Austrálií a EU a eh, to se eh, týká pana Justina Browna, který je tady, který je velestance Austrálie v Evropské unii, Bruselu, tedy Belgii a NATO. Austrálie má velkou obchodní tradici. Naše prosperita za posledních 200 let byla skutečně milníkem Eh, našeho vývoje, i když jsme byli geograficky poměrně izolováni. My eh, jsme také zastánci systému multilaterálního obchodu založeného na pravidly. Domníváme se, že otevřenost je eh, nejsilnější, pokud budeme skutečně dodržovat mezinárodní pravidla. Jsme také zemí, která zastává stejné hodnoty jako Evropa. Eh, je to vlastně dáno tím, že my jsme původem v podstatě Aust- eh, Evropané. Eh, mnozí Australané, dokonce i dnešní generace, jsou imigranti z Evropy. V mém volím okrsku je mnoho lidí, kteří se přistěhovali z Řecka, Nizozemí a z východní Evropy. Takže my skutečně sdílíme stejné hodnoty jako národy Evropy a myslím, že tomu bude tak i do budoucna. Jak tady bylo řečeno, Evropa zůstává naším druhým největším obchodním partnerem a i když tedy eh, se odehrávají určité eh, události, které pozorujeme, eh, Evropa i bez ohledu na jejich výsledek zůstane naším druhým největším partnerem a chceme tyto vztahy posilovat do budoucna. Bez ohledu na ty sentimentální vazby, eh, které můžeme pocitovat ke konkrétních, eh, návrhům, tak my jsme prakticky a eh, zlížíme k budoucnosti, ne k minulosti. A ta budoucnost to znamená, že budeme upevňovat a dále Eh, eh, intenzivňovat eh, vztahy s Evropou, tedy kulturní a také praktické obchodní. A já to říkám hned na úvod, protože si myslím, že je důležité, abychom pochopili, že vycházíme v mnohem z podobných pozic, pokud se týče hodnot, které vnášíme do obchodu a i do jednání. Taky jsme zastánci řádného Eh, regulatorního systému, eh, což eh, s tím se, v tom se nezhodujeme se všemi ve světě, ale přejeme si mít v Evropě maximální standardy regulace, tak je tomu v Evropě. Čili my jsme skutečně proto, aby pokračovala jednání o naše obchodní jednání Eh, budeme pokračovat tedy v říjnu pátým kolem jednání. Domníváme se, že pokud se nám podaří eh, rozsáhlou obchod, eh, uzavřít rozsáhlou dohodu o volném obchodu, bude to zásadní pro naše, naši budoucnost. Samozřejmě, že čelíme určitým potížím, například zemědělství je důležitý problém. Já mm, osobně tedy mám Eh, jsem se přiženil do eh, zemědělské eh, rodiny, takže vím, o čem to je. Mnozí z našich zemědělců pocházejí z Belgie nebo z Polska, takže vím, že farmáři se snaží velice a upřímně chránit svoje produkty, a to jak v Evropě, tak v Austrálii ale my jsme toto vyřešili ve vztahu k jiným zemím po světě, například s Čínou, máme dohodu s Japonskem a s dalšími, takže jsme schopni eh, se s tím vypořádat, poněvadž máme také společné hodnoty a také chápeme, že ten výsledek musí být eh, svým způsobem vítězstvím pro obě strany, tedy výhodným pro obě strany a chceme to řešit všechno celkově, eh, aby to bylo tedy aby to bylo eh, přijatelné pro lidi v Evropě i v Austrálii. Takže přicházíme s upřímným přáním eh, postoupit směrem k dohodě, protože, jak říkám, po dvoustech letech eh, naší samostatnosti Evropa zůstává naším největším investorem a musíme říct, že svobodný obchod se posiluje a také věříme, že je to také zdrojem naší prosperity. Ještě pár slov k Číně. E, Čína je zdrojem velkých příležitostí a velkých výzev. E, v současné době, zejména my na západě, se domníváme, že e, Čína Domnívali jsme se, že s rostoucím ekonomickou silou Čínou se budou posílat také demokratické prvky, ovšem ten předpoklad, eh, pokud víme, se nenaplňuje. Eh, je to jiný režim, eh, my s ním obchodujeme a budeme obchodovat, ale musíme skutečně být velmi ostražití. Víte, co se děje po celém světě v souvislosti s Čínou. Existuje obchodní válka mezi Eh, Čínou a Spojenými státy, což tedy doufáme, že brzy skončí, poněvadž to na nás má silný dopad. A nejenom na nás, ale vidíme, eh, že to dopadá i na celosvětové eh, světová čísla o výkonu průmyslu. Čín, Čína má jistě mnoho zdrojů a, a mm, navíc o zdroje je tedy Eh, jsou neustále spory. Domníváme se, že eh, investice některé nejsou v našem národním zájmu, takže my jsme například eh, zpřísnili pravidla například pro pořizování nemovitého majetku Číňany v Austrálii. Taky dochází k určitému no, bylo by, eh, mohlo by dojít k určitým, eh, k určitým tedy eh, omezením svobodného obchodu, pokud tedy vznikají takové čínské řetězce od dopravy přes výrobu a distribuci a tak dále. Tam vlastně by nedocházelo k žádnému obchodu, takže tady musíme být skutečně opatrní. Také se snažíme zajistit vyvážení strategických obav obchodem. Například Eh, čínské eh, investice nejsou povoleny v sítích páté generace eh, a to je omezení jaksi strategického charakteru. My víme, že Evropa je v poněkud jiné pozici, a, takže tady máme určité rozdílné přístupy, ale celkově se myslíme, že eh, my se snažíme na jedné straně využít maximálně ekonomické příležitosti s Čínou a to, chceme v tom pokračovat, tak současně s tím eh, se snažíme vyvažovat také strategickými zájmy, zejména v našem eh, regionu. A ty obavy zde jsou opravdu reálné. Musíme být skutečně ostražití, abychom si zajistili svoji prosperitu do budoucna signál, který eh, vysíláme směrem Číně, je ten, že pro všechny bude nejlepší dodržovat eh, mezinárodní systém založený na pravidlech. A to samozřejmě může mít dobré důsledky nejenom pro Austrálii, Evropu, ale také pro Čínu. Je třeba, abychom se snažili vysvětlovat Číně, že takovýto systém obchodu je také v jejím zájmu. A to by mělo být vlastně celkově globální přístup. Takže děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, dámy a panové poslanci, eh, že tady můžeme být. Je to součást naší vřelé diskuse mezi Evropou a Austrálií a domníváme se, že je to doba, kdy obnovujeme vztahy mezi EU a Austrálií a je to velice zajímavá doba. Děkuji. Takže pokud by kdokoliv z kolegů se chtěl k tomu vyjádřit, tak nyní máte prostor. Ještě jednou děkuji Kevinu Andrewsovi. A nyní eh, na dvě minuty mají možnost se vyjádřit eh, naši eh, poslanci ze Španělska. Děkuji mnohokrát a ráda bych vás tady uvítala. Ehm, velice se mi líbilo vaše vystoupení. Ehm, ano, Austrálie a Evropská unie sdílí společné vize i v mezinárodním obchodu a je velice důležité, abychom mohli rozvíjet ehm, naše vztahy. Pokud jde o ten multilaterální přístup, jaké je vaše stanovisko a jak hodnotíte tu složitou situaci ohledně VTO? tady snaha o multilaterální dohodu, o určité reformy a jakým způsobem vy vnímáte eh, zapojení Číny do těchto reform. A potom další otázka, otázka týkající se eh, postupu eh, v Austrálii. Jaké jsou možnosti místního parlamentu přistupovat k informacím o průběhu vyjednávání a to ještě předtím, než eh, určitá smlouva stoupí eh, v platnost. Eh, ráda bych věděla, zda před schválením takové smlouvy máte možnost se k tomu vyjádřit, zda ji musíte posvětit a jak vypadá ten postup. A pokud jde o veřejné zakázky, jaký objem představují na té federální úrovni a jakým způsobem eh, se do toho eh, zapojují jednotlivé eh, vrsty státní zprávy, tak, aby byly dodržovány všechny předpisy. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane Andrews. Vy jste ve svém úvodu hovořil o sdílených hodnotách mezi Evropou a Austrálií. A jedna hodnota, která je velice důležitá v Evropě, to je problematika klim, klimatu, klimatických změn, klimatické krize. A samozřejmě vnímáme to i eh, v Austrálii. Eh, před deseti dny eh, tedy bylo vidět, že ta klimatická stávka vyvolala masovou mobilizaci i v australských městech. A v minulém týdnu Nový Zéland, blízký soused, Eh, oznámil, eh, tedy eh, činí v rámci jednání, pokud jde o dohody o klimatických změnách a udržitelnosti. A tato dohoda navrhovala tedy především postup při eliminaci fosilních paliv a dokážete si představit, že by se Austrálie připojila k této iniciativě a navrhla něco obdobného v rámci tedy vyjednávání obchodní dohodě s EU. Pan Danti, Itálie. Děkuji, pane předsedo. A děkuji i australským kolegům. Musím říci, že jsem eh, velice ocenil to vystoupení zástupce australského parlamentu. Jsou to skutečně velice důležité body, které jsou rovněž pro nás velmi užitečné. Takže vyhnuli jste se té technické kolonizaci ze strany Číny, to velice eh, vítáme, především v oblasti investic do 5G. Eh, to je zcela zásadní. Dobře víme, že když se hovoří o dohodě o volném obchodu, tak je vždy citlivým tématem zemědělství. A je tomu tak i v Evropě a dobře víte, že jsou i další odvětví, která jsou poměrně citlivá v Evropě a jsem přesvědčen, že je tomu tak i u vás. Já bych rád zdůraznil dva body. Geografické označení a jejich ochrana, to je pro nás zcela zásadní. To tedy znamená, že zemědělství by mělo být navázáno na eh, tedy eh, místo původu, na to, na tu geografickou lokalizaci, tak, abychom byli eh, schopni ochránit zemědělství i v těch vzdálenějších oblastech. Takže toto je věc, která v tom vyjednávání pro nás bude velice důležitá. A další věc, a to je něco, co jsem viděl na eh, webu australské vlády, eh, ten web je velice dobře udělaný, protože jsou tam všechny mezinárodní dohody, které Austrálie v poslední doby schválila a jsou tam i budoucí dohody. My dobře víme, že máte specifické vazby na Spojené království a rovněž jsme viděli, že jedna z budoucích dohod by měla být dohoda se Spojeným královstvím. Brexit ještě nenastal, uvidíme, zda nastane za pár dní, za pár měsíců nebo za pár let. Já doufám, že to bude za pár let, ale spíše to vypadá, že za pár dní. A uh, chtěl bych tedy vědět, eh, zda máte již naplánovaný nějaký postup pro dosažení obchodní dohody se Spojeným královstvím. Pan Kásburg? Uh, eh, thank you so much.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 Doufejme tedy, že to bude dotaženo do zdárného konce. A v současné době žijeme eh, eh, v období, kdy roste eh, protekcionismus, nacionalismus a je třeba si uvědomit, že protekcionismus nás před ničím neuchrání. Ani před nekalou konkurencí, ani před klimatickými změnami. Eh, takže je třeba mít eh, jasné obchodní vztahy a to je nejlepší řešení do budoucna. A stejně jako moji kolegové, eh, na to již poukázali i já bych ráda zmínila ty klimatické výzvy, když porovnáme tedy diskuse s Mercosur a budoucími dohodami, je třeba právě hovořit o klimatických výzvách, je třeba vyžadovat, aby eh, naši obchodní partneři se eh, podělili i o ty klimatické výzvy a Evropská unie i Austrálie má před sebou eh, celou řadu obrovských výzev, takže ráda bych si vyslechla trochu více o tom, jaká je vaše vize, jak hodláte postupovat v této oblasti eh, s tím, že tato dohoda by měla být významným eh, nástrojem i pro eh, ochranu klimatu a pro řešení těchto klimatických témat. Děkuji, paní Kripá. Děkuji. Já bych se ráda dotázala na Brexit. Slyšeli jsme toho hodně. Pokud jde o historii obchodních vztahů mezi Austrálií a zeměmi Commonwealthu a Rovněž zaznělo, že již proběhla určitá vyjednávání mezi eh, Spojeným královstvím a Austrálií v nedávné době. A já bych ráda věděla, jakým způsobem vnímáte tedy, že by se měly vyvíjet obchodní vztahy mezi Austrálií a Spojeným královstvím po Brexitu a zda budete eh, dávat prioritu tedy eh, bilaterálním vztahům Eh, zda budete upřednostňovat eh, tyto vztahy před eh, dalšími dohodami s významnými ekonomikami. Pojďte se papíra, prosím, poslední řečník. Děkuji. Nejprve mi dovolte také uvítat australskou delegaci, je velice dobře, že tady máme takto střícnou a vysoce postavenou delegaci. Když to tady zaznělo, že mm, překvapivě Austrálie patří k jedné z mm, mála zemí, eh, kde, eh, která nemá eh, uzavřené tržní dohody s EU, což není příliš pochopitelné, takže velice podporujeme tato vyjednávání a já tedy eh, budu s novým zpravodajem za socialisty pro toto vyjednávání. Budeme čelit eh, dvěma základním tématům. Eh, samozřejmě potřebujeme mít ekonomicky vyváženou dohodu. Všichni již hovořili o tom, že zemědělství je velice citlivá oblast, bude třeba zajistit dostatečnou ochranu Eh, zemědělců a těch nejcitlivějších produktů. Další eh, téma je kapitola udržitelného eh, rozvoje. Tady je třeba jasně říci, že hovoříme o nové generaci obchodních dohod a k tomu tedy potřebujeme poměrně jasnou a silnou kapitolu ohledně udržitelného rozvoje a Eh, musíme tam eh, jasně nadefinovat tuto kapitolu a již tady zazněly závazky ohledně klimatických změn, ale eh, potom je tady i úmluva Mezinárodní organizace práce a její ratifikace Austrálii. Austrálie zatím neratifikovala tuto úmluvu a Chtěl bych vědět, zda hodláte ratifikovat eh, tu umluvu ohledně minimální mzdy a eh, v předchozích eh, dohodách je rovněž zahrnuta revizní klauzule a otázkou je, zda tam bude i tato možnost je třeba nastavit rovněž eh, standardy pro tedy vymahatelnost těch eh, závazků v oblasti udržitelného růstu. To, je, to jsou věci, které jsou důležité pro naše vyjednávání. Takže výborně, nyní máte možnost tedy odpovědět na ty dotazy, řekněme, pět až sedm minut. Děkuji, pane předsedu, a děkuji všem, kteří pokládali dotazy za eh, jejich dotazy, které jsou velice zajímavé. Já se v maximální možné míře je pokusím eh, pokrýt. Eh, možná nebudu dodržovat ten, to přesné pořadí. Já možná tady začnu Brexitem, na který se dotazovala kolegyně. Samozřejmě my zatím s eh, Británii nemáme žádnou dohodu o volném obchodu, protože eh, Spojené království je eh, stále členem Evropské unie a zatím tedy nemůžeme ani tak učinit, takže my se soustředíme na vyjednávání s Evropou a ne s Británií a samozřejmě pro nás největším trhem je tedy Evropa, takže po Číně a Japonském by byla Evropa trojkou a je to pro nás tedy klíčový trh eh, Evropa a chceme eh, především tedy dosáhnout eh, dohody o volném obchodu s Evropou. A jak již zaznělo, už je to páté kolo vyjednávání. Ano, proběhla ta stávka před několika týdny i v Austrálii. Takže eh, je třeba zúraznit, že tady eh, eh, to jednání probíhá poměrně dobrým tempem. A otázka na VTO. My jsme tedy přijali závazek těch multilaterálních ujednání a samozřejmě VTO se v současné době potýká s celou řadou eh, problémů a my eh, paralelně eh, se snažíme dosáhnout i těch bilaterálních dohod. My jsme se zavázali k tomu multilaterálnímu přístupu, ale souběžně s tím se snažíme jednat například i s Evropou, tak abychom měli nějaký nastavený režim s Evropou tak abychom měli pokrytou budoucnost. Udržitelnost, klimatické změny, to je, zaznělo v celé řadě dotazů. V Austrálii jsme se zavázali k tomu, tedy, že učiníme vše, co bude v našich silách. E, přistupujeme k tomu velmi pragmaticky. Možná taková nejvýznamnější věc, pokud je o australské e, stanovisko na Eh, stránkách eh, premiéra a Národního schromáždění eh, je celá řada detailních informací ohledně toho přístupu Austrálie ke klimatickým změnám a je tam celá řada otázek týkající se udržitelnosti, klimatických změn a rozumím tomu, že by to mělo být součástí i těch obchodních dohod, takže je tam celá řada Eh, tématů, které eh, jsou tam uvedeny. Eh, a potom je tady ještě ta úmluva Mezinárodní organizace práce a, a přistoupení k Austrálie. A zatím jsme si, jsme si to vědomi, zatím nevím, jaký bude další postup. Pokud jde o tu udržitelnost, byla tady otázka uhlí. Eh, samozřejmě my jsme, eh, náš palivový mix hodně vycházel eh, z uhlí, z plynu, ale nyní dochází k velkému nárůstu obnovitelných zdrojů, ať už je to vítr či slunce, ale v současné době to zatím není dostatečné na to, abychom to použili v tom standardním režimu, ale je to takové přechodové období, a bez pochyb do budoucna budou probíhat masivní investice do obnovitelných eh, zdrojů. Eh, potom tady ještě byly otázky na zadávání veřejných zakázek na jednotlivých eh, úrovních. To je rovněž problematika, která je zahrnuta v těch obchodních dohodách. Je tady eh, významný i ten eh, přístup eh, Evropské unie. Je to problematika, která je pro nás významná. Je třeba si uvědomit, že na té státní úrovni celá řada služeb je poskytována přímo státem. Takže Eh, skutečně stát vstupuje do celé řady eh, oblastí, celé řady eh, služeb a to je také součástí našich diskusí. Geografická označ, označení a jak se znám, to je rovněž předmětem diskusí v Austrálii. My jsme mm, přesvědčeni, že s tím můžeme pracovat. Existuje celá řada dohod již například v oblasti vinařství, Například typicky eh, šampaňské eh, to není, tak to nelze nazvat eh, australské šumivé víno, takže tady celá řada takovýchto témat a to jsou témata, kterými se zabýváme. Vztahuje se to především na zemědělské produkty, například síry, mm, a jsem si vědom toho, že především pro Itálii to může být velice důležité. Myslím, že tím jsem eh, pokryl eh, většinu těch dotazů. A potom je tady ta otázka volného obchodu, protekcionismu. Austrálie eh, v 90. letech prošla velice hloubkovou reformu, kde jsme se snažili odstranit ty protekcionistické mechanismy. Otevřeli jsme naší ekonomiku. Bylo to velice silně podporováno eh, všemi politickými směry eh, v Austrálii. Já tady zastupuji eh, liberály v Austrálii a myslím, že i na té druhé straně tady byla obrovská podpora k tomuto přístupu. A my jsme schopni obchodovat na tom eh, mezinárodním měřítku eh, takto efektivně jenom díky eh, těmto přístupům. Takže my v žádném případě nejsme protekcionistickou zemí, jsme otevřenou ekonomikou, podporujeme férový obchod, podporujeme obchodní dohody a i do budoucna Eh, chceme mít eh, systém založený na sdílených eh, pravidel, pravidlech, což je výhodné pro všechny. Děkuji vám. Thanks a lot. Díky. Pane Andrews, máme ještě doplňující otázku paní Šranc. Děkuji za vaši reakci, pane Andrews. Pokud jde o klimatické otázky, vy jste zmínil projev pana Morisna minulý týden v New Yorku. A když se na to podíváme, a když se podíváme na reakce na některé poznámky, které pronesl pan Morrison, nebyl na samitu o klimatu, ale a následujícím eh, klimatu o udržitelných cílech rozvoje. A pokud je o pařížské cíle, ty jsou ta nejnižší úrovně a pan Morrison zmínil poměrně malý příspěvek eh, Austrálie těmto cílům a vy jste velký vývozce uhlí. Jste, podílíte se na pětině emisí z tohoto hlediska. Možná byste mohl zareagovat eh, podrobněji na otázku dotací pro fosilní paliva a na obchodování s touto komoditou ve světovém obchodu a potřebou tedy nějakým způsobem se vyrovnat s těmito cíly. Pan Kelly, pan Kelly, vítejte. Já jsem byl několikrát v Austrálii, mám tam dva syny a věřím, že se podaří s vámi uzavřít dohodu o volném obchodu, ale vy jste neodpověděl na, na otázku o zemědělství dostatečně podrobně. Je to věc, která znepokuje řadu odvětví v zemědělství, zejména to, že to trošku přeháníme s dohodami o volném obchodu v tomto směru a jaké jsou vaše ambice, pokud jde o dohodu o volném obchodu v oblasti zemědělství? Protože jste asi slyšel a viděl, jaké obavy vyvolává dohoda se zeměmi Mercosuru o volném obchodu a jaké jsou tedy vaše ambice obecně, pokud jde o dohodu o volném obchodu. Já začnu zemědělstvím, pane Kelly. Evidentně naši farmáři, podobně jako farmáři FEU, chtějí vyrábět více a více, více vyvážet. To je pochopitelné. My chápeme, že musí existovat určitá rovnováha do budoucnosti v tom, jak to probíhá a to je předmět jednání. Také jsme přesvědčeni, že dohoda a volném obchodu má významnou část, a to je část zemědělská, je to jenom část té dohody a dohoda se týká celé ekonomiky. A z evropského pohledu a z irského pohledu zájem irských farmářů bude v popředí. Z hlediska Austrálie samozřejmě očekáváme, že zájmy australských farmářů budou v popředí. Existují oblasti, kde může dojít ke zlepšení, například když se podíváte na kvóty u hovězího a objem hovězího z Austrálie do, do Evropy byl snížen a to je pro nás zklamáním, ale díváme se dopředu a ne dozadu. Nemůžu vám říci, jaké budou výsledky podrobných jednání, ale díváme se na to z pohledu, že vnímáme, že Evropané se budou maximálně snažit zajistit zájmy Evropy a zejména co se týče farmářů a to samé platí pro Austrálii. Když se podíváte skutečně na hovězí, tak eh, nedochází k zaplavení evropského trhu australským hovězím. Podíl australského hovězí je poměrně malý, když se podíváte na celková čísla a proporce. Takže nakonec eh, je to věc eh, toho, zda se dokážou obě strany dohodnout, což by globálně přispělo k obchodu. Evropy a Austrálie. A samozřejmě z vašeho pohledu, vy budete chtít chránit některé aspekty vašeho zemědělství a vaší produkci v tomto směru a nakonec to bude předmětem jednání obou stran. Ale přicházíme s dobrou vůlí a náš celkový pohled na globální dohodu je, že bude prospěšná pro lidi na obou stranách. To je naše východisko. A je mi líto, že vám nemohu poskytnout podrobnější odpověď, protože ta protože ta podrobná odpověď bude výsledkem toho, toho detailního jednání. Paní Chance, pokud je o klimatické změny, ano, to, co řekl premiér, to byl názor Austrálie. Každá země má různé cíle, pokud jde o Paříž, ale ty cíle, které byly dohodnuty v široké míře a byly tedy schváleny všemi stranami a samozřejmě jsou tam rozdíly. Pokud je o politické strany, ale byly předmětem široké dohody v Austrálii, tak my jejich chceme dosáhnout. Ano, vyvážíme uhlí, ale naše vývozy uhlí jsou čistší než vývozy uhlí z jiných částí světa a procházíme fázi transform, transformace. Není možné říci, že budeme spolehat pouze na na uhlí v budoucnosti. A probíhá tedy další diskuse na toto téma, protože máme největší zdroje uranu na světě, ale nepoužíváme ho v Austrálii. Takže to je trvalá diskuse. A já chci říci, že jsme si vědomi citlivosti této otázky. Jsme si vědomi také pohybu ve světě v tomto směru. Jsme všichni omezeni naší vlastní zkušeností a minulostí ale nejsme zcela hluší vůči obavám, které zaznívají v jiných částech světa. Tedy je to trvalá debata, bude to trvalá debata, budeme součástí této diskuse. Skvělé. Peter Berts z DG Obchod. A on je odborníkem na obchodní jednání z Austrálií a ten nám poskytne nyní názor komise a jaký je současný stav. Děkuji, pane předsedo Lange. A díky za výměnu názoru a za názory z obou stran, z Evropského parlamentu a také z Australského parlamentu. A už jsme měli možnost si vyměňovat názory včera s delegací, s delegaci pro Austrálii a Nový Zéland. A je, při, přijíždíte v pravý čas, protože komisař Hogan předložil své názory o budoucí obchodní politice minulé pondělí. A jak víte, v jeho pověřovacím dopise a také v projevu paní kandidátky na předsedkyně komise van der Leyen jsou tedy body, které by měl pan komisař Hogan dotáhnout do konce. Ty vzdálenosti mezi námi jsou velké, ale význam je také velký. Jednání o obchodu je to téměř 50 miliard euro a můžeme být ještě dále. Jednání důležitá z ekonomických důvodů a také geopolitických na obou stranách. A jak bylo dnes potvrzeno, sdílíme stejné hodnoty, sdílíme stejné cíle v oblasti obchodu. Zavázali jsme se zachovat multilaterální systém obchodu s eh, otevřenými pravidly. Máme dobrou spolupráci v Ženevě na eh, jednáních o reformě VTO. Také se snažíme o dialog v oblasti obchodní záležitostí. Řešíme celou škálu problémů od otázek VTO až po bilaterální problémy. Postoupili jsme v našich jednáních v dobrém tempu předu. Spustili jsme jednání podle mandátu. Trvalo to určitou dobu, než byl mandát schválen v radě. Také proto, že jsme strávili hodně času na přípravách s australskými přáteli a vyjádřili jsme společné naděje, ambice a to byla vhodná časová investice, protože to vyjasňuje pozice a šetří to čas při skutečných jednáních. Jak už bylo řečeno, v červenci proběhlo první kolo jednání a teď se připravujeme na páté kolo jednání 15. až 18. října v Kanbeře a věříme, že budeme schopni postoupit ve všech oblastech jednání, ale ty lehké věci se daří rychle, ty důležitější jsou náročnější, ale ty jsou před námi. Konstruktivní zapojení Evropského parlamentu nám a australského nám pomůže. Podaří se nám splnit tato očekávání a máme tu ambiciozní cíle v oblasti vol, dohody volného obchodu. Samozřejmě existují citlivé oblasti na obou stranách, které jsou vyjádřeny v přípravném dokumentu a také v mandátu. A dostáváme se samozřejmě do oblasti zemědělství, o které byla také dnes řeč. A samozřejmě některé body v zemědělském portfoliu vyžadují zvláštní pozornost. A v tomto směru jsme také jasně naznačili Austrálii, že ochrana zeměpisných označení je věcí velmi důležitou pro Evropskou unii. Jsme rádi, že australská vláda podnikla významný krok. V polovině srpna zveřejnila zeměpisná označení Evropské unie. Ten proces nyní běží už několik měsíců, ale umožňuje nám postoupit s výměnou nabídek v oblasti přístupu na trh v oblasti zboží. A ty si chceme vyměnit před pátým kolem jednání. Jde také o veřejné zakázky a služby. A to se připravuje. Dostávám se k oblasti služeb. Význam v obchodu v službách roste a ambiciozní kapitola o službách, včetně liberalizace, je ještě důležitější, pokud zde budeme mít dvě ekonomiky na obou stranách země a pokud budeme mít silnou kapitolu o službách, tak to bude sehrát významnou roli v našem vztahu. Také jsme s potěším zaznamenali, že Austrálie se připojila k dohodě vlád o veřejných zakázkách VTO to by nám umožnilo ještě navýšit eh, tuto oblast a naše závazky v této oblasti na základě principu nediskriminace, transparentnosti a udělali jsme je značný pokrok v tomto směru v posledních čtyřech kolech jednání. Jedna oblast, oblast představuje zvláštní ambice, a to je udržitelný rozvoj, názory na očekávání v této oblasti by měly zajistit, že bude zde existovat eh, udržitelný rozvoj v zájmu klimatických změn. A v našich jednáních s Austrálií budou také velká očekávání dosáhnout výsledku v kontextu dohody volném obchodu. Naše návrhy v oblasti obchodu udržitelného rozvoje byly předloženy a mají maximalizovat eh, narůstající obchod, klimatické změny, schodu s umluvami Mezinárodní organizace práce a také s pařížskými dohodami. Jenom na okraj, také jsme interně prováděli hodnocení dopadu získou udržitelnosti, aby vedli naše vyjednávače při jednání. To je nyní dokončováno do konce roku. Je to studie provedena nezávislým dodavatelem v oblasti sociálního a ekologického dopadu pro všechny dohody volném obchodu, včetně doporučení. A ty závěry jsou k dispozici od konce května a závěrečná zpráva by měla být hotová do konce roku. Také věnujeme zvláštní pozornost malým a středním podnikům v našich dohodách o volném obchodu s tím, že 95 našich subjektů v Evropské unii jsou malé a střední podniky. A musíme je mít na paměti nejen tedy velké firmy, ale také ty malé, menší a střední, aby měli příležitost dosáhnout na přínosy této dohody o volném obchodu. Takže v kostce je to významný signál pro naše bilaterální vztahy, tato jednání. Je to také signál, který potvrzuje podporu pro spravedlivý volný obchod odstraňující překážky spíše než budování překážek a zdí a těšíme se na další kolo jednání v Kambeře v říjnu. Děkuji mnohokrát a závěrem dám slovo panu Kasparimu, našemu zpravodaji. Milí kolegové, děkuji mnohokrát za užitečnou měnu názoru. Dnes jsem měl dojem, že většina našeho výboru má pozitivní přístup k těmto jednáním. Samozřejmě musíme také dbát do podrobností. Děkuji mnohokrát i za příspěvky z australské strany. Pro nás je to užitečné, abychom lépe poznali situaci a abychom převzali, abych převzal některé komentáře kolegů. Měli jsme velmi dobré slyšení a také jsme dostali studie týkající se obchodu a životního prostředí. Někteří kolegové zmínili tyto otázky. A myslím, že to může být zařazeno na pořád jednání v budoucnosti a může to mít dopad také na dohodu o volném obchodu s Austrálií. Víme, že obchod může mít negativní i pozitivní dopady na klima, klimatické změny a můžeme se tu otázku zabývat podrobně. děkuji vám mnohokrát a těším se na snad užitečná jednání. Děkuji mnohokrát, to je závěr naší rozpravy a chci popřát našim australským hostům, aby Australané vyhráli v sobotu v rugby a také vám přeji šťastnou cestu domů a všechno dobré. So, dear colleagues. Vážení kolegové, prosím, usaďte se. A já se ní rozhlížím, zda nenajdu pana zpravodaje ke Větnamu. Okay. Okay, now we switch to another... Takže přecházíme eh, k další významné dohodě, která už má konkrétnější podobu. A sice eh, dohoda o volném obchodu s Evropskou unii a Větnamskou socialistickou republikou. Jednak o obchodě a pak druhá o investicích. Eh, máme k tomu rezoluci. Čili to jsou body 4 a 5 o obchodu a body 6 a 7 o investicích. Dohoda byla podepsána a přeložena a tak dále. A nyní máme v Evropském parlamentu. Naší povinností je provést vyhodnocení této dohody a postoupit k ratifikaci této souvislosti pojede do Větnamu koncem října delegace, aby se přesvědčila o tom, jak se situace vyvíjí a e, mohla také informovat aktuálně pro e, naše rozhodnutí v parlamentu. Pozměňovací návrhy se tedy budou podávat až do doby, kdy se delegace vrátí do Bruselu. Tolik moje, moje mm, pár slov úvodem a nyní dávám slovo panu Fargosovi, který pro dnešek eh, nahrazuje eh, pana zpravodaje eh, Zahradila. Ovšem pan Fragos tady rovněž není. Takže bych dal slovo panu Petru Bercovi z komise na čtyři minuty. Again, thank you, Chairman Lange. Děkuji vám, pane předsedo Lange. Já mohu klidně hovořit i za zpravodaje. <laughs> ne, ne. Eh, eh, dámy a pánové, eh, já vítám tu příležitost provést tuto debatu. Náhodou zrovna zítra to bude rok, kdy jsme v tomto výboru v předosím parlamentu absolvovali tu též debatu, takže já vás mohu vám eh, mohu tady poskytnout eh, eh, spolu s kolegou podrobnosti a nejnovější informace k této dohodě. Jak jste řekl, 30. června byly tyto smlouvy podepsány, což byl milník ve víceletém procesu. Tyto dohody doplní naše stávající vztahy s Větnamem poněvadž už máme splatnou smlouvu o partnerství a spolupráci a budeme tedy dále rozvíjet obchodní a investiční vztahy, čímž vysíláme signál v rámci prohlubování eh, dvojstranných vztahů, ale také je to signál pro okolní svět, že my se snažíme eh, odstraňovat překážky a bourat zdi je to závazek, eh, který eh, posiluje naše angažma v Asii. Máme zde zatím eh, dvě dohody o svobodném obchodu, tedy s Koreou a s Japonskem. Snad to brzy bude dohoda se Singapurem a nyní s Větnamem. Čili je to vlastně dohody, dohody chceme tedy dosáhnout s deseti eh, smlouvami a teď budeme mít tedy první dva bloky. Máme zde samozřejmě konkurenty, to znamená země, které, země, které již tyto smlouvy s Větnamem mají a my chceme tedy je v tomto směru dohnat. Dovolte, abych zdůraznil některé prvky a přínosy. Jde o nejambicioznější Eh, dohodu o eh, vzájemném svobodném obchodu eh, s rozvojovou zemí. Eliminují se všechny tarify, velká část vývozních cel a zemědělci budou také mít výhodu z 900, více než 900 geografických indikací. A Větnam bude tedy eh, plnit naše sanitární a fitosanitární pravidla, otevře také trh eh, svých vládních zakázek eh, pro naše firmy. Budeme hm, také odstraňovat neobchodní bariéry s tím, jak se tedy Větnam bude dále snažit přejímat mezinárodní standardy, a bude to pokračovat dalšími oblastmi. Chceme, aby evropské firmy v Větnamu měly eh, rovnoprávné postavení eh, s státními podniky ve Větnamu, které by měly přijít o své neférové výhody. No a budeme se snažit tedy inovovat také v, silné, v rámci silné kapitole IPR. Eh, v našich, eh, nebo tato smlouva bude jakýmsi eh, etalonem pro eh, další smlouvy v tomto regionu a je to vše doplněno také závazky v oblasti lidských práv, v oblasti práv zaměstnanců a tak dále. A máme to tady nejenom v preambuli, ale také v kapitole o udržitelném rozvoji. A tady jsou závazky eh, v oblasti eh, ekologie, eh, pracovních práv a další, včetně domácích poradních skupin. Poprvé máme také kapitolu TST, které E, jsou skutečně mm, mají stejnou míru ambicí jako e, v případě smluv e, s vnějšími zeměmi, jako třeba Japonsko. Samozřejmě Větnam bude sledován, zda tedy bude plnit závazky jistý. A možná si vzpomínáte, že Větnam dosud tedy neratifikoval tři významné konvence Mezinárodní organizace práce, kromě tedy eh, té 98 o kolektivním vyjednávání. Nicméně Větnam nám sdělil plán eh, ratifikace dalších eh, konvencí ILO, včetně svobody shromažďování, združování. Dále se zavázal v oblasti odlesňování a de facto eh, Větnam vlastně z těch azijských zemí eh, plní eh, maximum, vlastně nejvíce smluvní závazků. No a samozřejmě máme zde vazby na naši existující dohodu o partnerství a spolupráci také v oblasti eh, případného porušování eh, lidských práv, které by mohlo vést k pozastavení platnosti eh, našich smluv. Někteří z vás pojedou do Větnamu na konci tohoto měsíce. Já věřím, že si to tam užijete a já také doufám, že Národní shromáždění, které bude zasedat tento měsíc a příští měsíc, se posune k implementaci a přijetí nového zákonníku práce, což je e, další závazek v rámci tady přijímání standardu Mezinárodní organizace práce. Já se tedy těším na další spolupráci. Doufám také, že e, tento parlament e, se tím bude zabývat poměrně rychle. Ano? Děkuji, to bude jedna tady ze zásadních, jeden z zásadních bodů programu, tady je reforma eh, pracovního trhu v rámci eh, splňování úmluv Mezinárodní organizace práce. Eh, vy jste vlastně řekl, že z těch konvencí je ratifikována zatím jedna, tady o tom kolektivním vyjednávání. No a my určitě se budeme snažit motivovat kolegy z Národního shromáždění ve Větnamu, aby eh, ten ratifikační proces postoupil spíše rychleji. No a nyní dávám slovo panu eh, Fragosovi, našemu nádhernému zpravodaji. Eh, děkuji, dámy a pánové. Já dnes zde zahra, nahrazuji pana Jana Zahradila, který je naším stálým zpravodajem pro Eh, smlouvy o obchodu s Větnamem. Eh, prosím, abyste umluvili jeho dnešní nepřítomnost. Eh, takže nyní, co by vám chtěl říct, pan Zahradil, bilaterální dohody o obchodu o a investicích byly na politické úrovni dokončeny v roce 2015. V průtahy eh, eh, jdou na konto eh, dohody se Singapurem, kde i z důvodu rozdělení kompetencí tedy došlo k určitému opoštění. Druhé spoštění bylo potom dáno našimi interními postupy, například překlady a podobně a také tím, že se nám nepodařilo dosáhnout dohody v uplynulém legislativním období. Omlouvám se za angličtinu, která není zas tak dobrá. Dohoda eh, byla podepsána 30. Eh, června. Spoždění eh, je tedy čtyři roky, což opravdu není přijatelné. Pokud to nebudeme schopni do budoucnosti urychlit, nebudeme důvěrnými obchodními partnery. Ratifikační postup tedy musí i e, proběhnout co nejdříve. Hovoříme o e, hospodářských výhodách pro firmy i spotřebitele. Já souhlasím s tím, že e, obchod není jenom o výměně zboží či služeb, ale také o našich hodnotách. A právě tato dohoda je dohodou o e, prosazování našich e, hodnot a katalyzuje také naši schopnost uplatňovat soft power. Tato obchodní dohoda by měla podporovat e, místní firmy, ochranu životního prostředí a také zlepšovat životní podmínky a ekologické podmínky. Naše obchodní dohoda je vlastně nástrojem na zvyšování obchodních standardů a standardů zboží a služeb na evropskou úroveň. Například takovým polem je kybernetická bezpečnost, kde máme eh, už určité výsledky, máme eh, konkrétní závazky a harmonogram ratifikace smluv. Eh, Mezinárodní organizace práce a další. Ne, všechno je dokonalé, musíme dělat ještě více, nicméně obchod by měl být procesem, který nám pomůže urychlit reformy a prohloubit naše obchodní a investiční eh, vztahy. Já doufám, kolegové, že mohu se spoléhat na vaši podporu a že to tedy dohromady Mm, dotáhneme do úspěšného konce. Děkuji. A nyní stínový zpravodajové, eh, každý na dvě minuty, eh, pan Hansen za EPP. Eh, já sice nejsem stínovým zpravodajem, ale promluvím za naši skupinu. Myslím, že komise správně poukázala na to, že jde o první a nejambicioznější dohoda o svobodném obchodu Eh, kterou uzavíráme s rozvojou zemí. To je velice důležitý faktor. A je třeba ho zdůraznit. Ostraňuje se 99 všech tarifů, to je opravdu velký podíl. Ale eh, Víme, že jsou tady ještě eh, další bariéry, které odstraňujeme, zejména administrativní a byrokratické. Takže je to v podstatě taková naše druhá noha na azijském trhu a to je z politických důvodů velice důležité. V zájmu rozšiřování obchodní vztahu mezi oběma bloky. Komise správně poukazuje, že jsme dosáhli také solidního pokroku v oblasti TST, v kapitole TST je zde pokrok v oblasti kolektivního vyjednávání a máme zde eh, harmonogram přijímání dalších umluv ILO. Hmm pokud se týče těch geografických indikací, možná by si zasloužil trošku podrobnějšího vysvětlení, jak to probíhá eh, vůči Větnamu. A druhá věc, eh, ne, Evropská unie je eh, druhým největším obchodním partnerem Větnamu po Spojených státech a Eh, vývozním po, eh, eh, po Číně, čili jak to, se to bude vyvíjet dále. Děkujeme za SAD, paní Curtin Darling. Děkuji, děkuji komisi za vysvětlení. Myslím, že je důležité si uvědomit, že to bude skutečně první a nejdosáhlejší obchodní dohoda s rozvojovou zemí. To je velice důležité. Také ta geopolitická dimenze je zde velmi důležitá. Na to také musíme pamatovat, poněvadž eh, my se zatím velice spoleháme v našem obchodu na Čínu a Spojené státy a eh, ta volatilita globálního obchodního eh, klimatu je samozřejmě problémem. Z hlediska Větnamu Evropská unie představuje pevného a spolehlivého partnera v jinak rozhýbaném světě. Také bych chtěla přivítat dohodu o lesnictví. My bychom v příštích měsících měli využít svých silných stránek. My tedy e, nabízíme stabilní a spolehlivý vztah a přístup na největší e, trh na světě, což samozřejmě nemůže být zadarmo. Musíme správně stanovit podmínky. My žádáme také environmentální standardy a také držování lidských práv na straně našich obchodních partnerů. Ovšem eh, právě v kontextu těch nejméně eh, rozvinutých zemí eh, žádáme ratifikaci, implementaci a plné monitorování těchto konvencí a neměli bychom tedy žádat méně v rámci do svobodném obchodu než kolik tedy žádáme od nejméně rozvinutých zemí a země těch emerging economies, jako je Větnam. Pokud se týče lidských práv, eh, tady eh, bych eh, ráda to vedla trošku do kontextu. Máme už dohodu o partnerství a spolupráci od roku 2000 16 a vlastně už máme dialog v těchto oblastech od roku 2012, který předchází vyjednávání eh, dohody o volném obchodu. Od roku 2012 přibývá ve Větnamu politických vězňů. Eh, v roce 2019 Human Rights Watch říká, že ve Větnamu eh, je opět situace v oblasti lidských práv horší než v roce 2018, prodlužují se eh, doby zadržení nebo tresty odnětí svobody, eh, přijímají se zákony a tak dále. Eh, Amnesty International říká, že politických vězňů přibylo o jednu třetinu na 128. Eh, ve výboru musíme být konzistentní. Oblast eh, lidských práv je ve eh, Větnamu na tom špatně. Já samozřejmě uznávám, že tady pro oblasti pracovně práva je to něco jiné. Řečnice je přerušena, protože hovoří příliš dlouho. Ne každý zde má stejná práva, takže teď dávám slovo dalšímu eh, řečníkovi, respektive řečníci eh, paní Chásporu. Děkuji za tuto prezentaci. Já tedy se těším na další debaty a pokrok Domnívám se, že obchodní dohoda je způsob, jak vytvářet partnerství, a to nejenom obchodní, ale také pro debaty o lidských právech. A je rovněž nástrojem, který zdůrazňuje důležité věci, jako je svoboda projevu, politické svobody a tak dále. To všechno je pro Evropskou unii velice důležité. Já No, jsem velice ráda, že Větnam přijal kroky eh, pro ratifikaci důležitých konvencí. Otázka ovšem zní, co můžeme říct o jeho schopnostech eh, plnit tyto závazky v reálu. Bude potřebovat eh, například technickou pomoc nebo další věci. prostě je třeba použít metodu, eh, eh, medu a větše. Takže to je moje otázka, jestli to budeme muset takto dělat. Děkuji za zelené. Děkuji. Eh, já jsem také stínovou zpravodajkou v DV. Ano, eh, Větnam eh, prošel obrovským eh, hospodářským růstem obchodu a také se vynařuje řada lidí z chudoby. Ovšem mm, větnamský režim je také velmi represivní. To všechno je nepopíratelné. Před rokem jsme schválili rezoluce o situaci v oblasti lidských práv ve Větnamu. A v parlamentu jsme se doslechli, že situace v oblasti lidských práv se v Větnamu zhoršuje a to stabilně. To je vlastně klíčová otázka. A sice můžeme používat eh, obchodní dohody eh, jako jakousi páku na zlepšování eh, právě tu lidskoprávně situace. No, pokud se nám nepodařilo situaci zlepšit před podepsáním této smlouvy, máme nulovou šanci, že po podepsání smlouvy se něco může změnit. Eh, já si myslím, že bylo tady eh, skutečně eh, vhodné jak si toto podržet. Hovořilo se o TFT, hovořilo se také o ratifikaci úmluvy ILO 97 ale eh, bohužel trestní právo eh, znemožňuje pokojná shromáždění, pokojnou kritiku vlády a tak dále. Takže třeba eh, také ty dohody o respektování lidských práv jsou nevinutitelné. Čili skutečně my tady musíme používat nějaké motivace Eh, Větnam je skutečně technicky připraven na obchodování s námi, ale politicky nevíme. My skutečně potřebujeme konkrétní výsledky pro to, aby se eh, zlepšovala lidskoprávní situace eh, ještě před tím, než se podepíše smlouva. Nakonec v Japonsku nastalo něco podobného. Děkuji a teď pan Lančiny. Děkuji. Pane předsedo, hovoří se o ochraně životního prostředí, lidských právech, cirkulární ekonomice, o potřebě ochrany, ale konkrétně, co činíme v terénu, tak abychom eh, zajistili, že toto všechno bude v té obchodní dohodě zohledněno. Pokud eh, nebudou naplněny eh, ty závazky, tak jaké jsou konkrétní akce, které jsou zakotveny v obchodní dohodě, eh, které můžeme použít a donutit partnera, aby eh, ty závazky dodržel. Já mám totiž pocit, že je tady celá řada krásných prohlášení, ale potřebujeme-li následně jednat, tak velice dobře víme, že máme před sebou partnera, který možná v těchto bodech výrazně méně angažovaný, ochrana životního eh, prostředí a tak dále. Děkuji, není za GUE. Děkuji. Pane předsedo, a děkuji rovněž eh, komisi za vystoupení. Hovořím i jménem Emmanuela Norbera, stínového zpravodaje, a eh, rád bych řekl, že my tady uznáváme změnu a zlepšení vyjednávání. Proběhlo tedy Eh, celá řada eh, setkání v říjnu to eh, bude následně prodiskutováno i v rámci Národního schromáždění a my podporujeme další rozšiřování kontaktů tak, aby ten proces pokračoval. Je třeba si ale uvědomit, že ať již diskutujeme o Větnamu či o jiné zemi, musíme zajistit, že ty jednotlivé kapitoly skutečně budou vymahatelné. Jsou tam eh, závazná eh, ustanovení, eh, která by skutečně měla být právně závazná v té smlouvě obchodní o volném obchodu a já se obracím na komisi, jak chce zajistit, že skutečně to vymahatelné bude, protože víme, jak to probíhá v reálu, že jsou e, určité problémy e, s vymáháním těch e, ustanovení a musíme tedy na tom pracovat, spolupracovat i s větnamskými partnery, s odborovými organizacemi ve Větnamu, nevládními organizacemi, organizacemi na ochranu lidských práv, tak, aby Eh, ta problematika lidských práv byla eh, zohledněna, byla zakotvena v té dohodě, aby to skutečně vedlo ke zlepšení situace. A to nejenom v oblasti lidských práv, ale ve všech těch sociálních, politických oblastech eh, v zemi. v té dohodě by skutečně měla být eh, ustanovení o ochraně lidských práv, měly by tam být zakotveny konkrétní eh, mechanismy a to je skutečně velká výzva. A i eh, naši partneři s tím souhlasí a říkají ano, skutečně ta vyjednávání přispěla k zlepšení situace, ale je to pouze nějaký výchozí bod. Děkuji mnohokrát. Jak dobře víte, máme tři Eh, výbory, které chtějí eh, zaujmout stanovisko a eh, je tady pan Toli, jakožto zpravodaj výboru pro rybolov. Prosím, máte slovo. Sí. Buongiorno a tutti. Grazie, signor Presidente. Cari colleghi, innanzitutto... Ano, dobrý den všem a děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte poděkovat eh, za to, že jsem byl eh, přizván eh, na toto zasedání, že se mohu vyjádřit i k této problematice. Jsem tedy zpravodajem za výbor pro rybolov a musím říci, že tato dohoda je pozitivním prvkem pro oblast rybolovu. Je tady zohledněn udržitelné nakládání s rybolovnými zdroji, je tady i oblast akvakultury, a e, jsem přesvědčen, že je velice dobře, že obě dvě strany se e, zavazují bojovat proti nelegálnímu, nedeklarovanému rybolovu a je tady e, rovněž požadavek větnamské vlády, tak aby mohly být ve stálem výboru pro rybolov v Tichomoří. Na druhou stranu bych ale rád zdůraznil některé body, které jsou poněkud specifičtější tak, aby eh, tedy ta dohoda mohla být eh, přínosnější jak pro Evropu, eh, tak pro Větnam a aby byly zachovány zájmy v oblasti rybolovu, námořních ekosystémů a tak dále. Rád bych zdůraznil, že Větnam má problémy při zavádění nové vnitrostátní legislativy Eh, především v oblasti eh, kontrolních prostředků eh, v rámci boje proti nelegálnímu rybolovu. Evropská musele, komise musela dvakrát použít tu takzvanou žlutou kartu a Větnam musí pokračovat v tom úsilí o snižování objemu své rybolovné flotily, která je předimenzována, a k tomu je třeba zajistit monitoring pokroku této země. To musí zajistit Evropská komise, ale musí to být na základě velice striktního harmonogramu a na základě jasných podkladů a s tím musí být spojeny konkrétní sankce. V dohodě jsou eh, určité záruky, eh, preferenční eh, sazby v rámci volného obchodu, ale musí tam být určitá podmíněnost a nesmíme zapomenout i na tu potřebu provádět pravidelné kontroly pokroku. Evropská unie musí využít veškeré nástroje, které má k dispozici a případně udělit i tu takzvanou červenou kartu, pokud Větnam nedodrží své závazky. Děkuji, pane předsedo. Mm, nyní paní Katerinen. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Máme před sebou velice významnou problematiku. Problematika lidských práv by nás měla motivovat v naší snaze o dosažení dohody s takovými zeměmi, jako je Větnam. Neměli bychom se tedy z toho vyjednávání stahovat a zaznělo to již z úst celé řady mm, od celé řady zástupců, ale eh, samozřejmě obchod to je jedna věc, ale pak jsou mm, environmentální problémy, eh, lidská práva. Komisař Hogan eh, o tom rovněž hovořil a zmiňoval i problematiku protekcionismu, který neustále narůstá a my bychom měli čelit tomuto eh, fenoménu. Ta dohoda na jednu stranu tedy bude mm, přínosem pro mm, naši zaměstnanost, pro naše firmy, ale na druhé straně musíme mm, učinit určitou volbu, zda tedy eh, chceme jít dál či ne, zda se chceme posunout v otázce lidských práv či nikoli a pokud neuděláme nic, eh, tak ta země zůstane v područí Číny. Thanks a lot. Děkuji. Nyní pan Kelly. Děkuji mnohokrát a děkuji za tuto eh, diskusi. Eh, jsem členem delegace pro Ázii. Eh, v tomto i v předchozím volebním období se tedy podrobně zabývám touto oblastí. Byl jsem zpravodajem pro dohodu Singapuru, eh, která se schvalovala poměrně dlouho a Singapur byl vnímán tedy jako brána do Ázie eh, a nyní jako druhý je Větnam. A je tady celá řada příležitostí, je to obrovské území, na to poukazovali i kolegové, je to země, která finančně ekonomicky bude e, velice silná, e, proti ní stojí e, Čína, takže je tady celá řada příležitostí a je třeba se posunout dál. Potom je tady ale otázka lidských práv. Za pár týdnů tam bude delegace. Před dvěma lety tam rovněž byla vyslána delegace a Všichni si vzpomeneme na to e, stanovisko, které bylo vydáno a řešily se určité otázky, e, především problematika lidských e, práv, s tím, že my jsme samozřejmě připraveni uzavírat obchodní dohody, na to poukazovala i komise, ale Pak e, je třeba řešit e, i tu celou řadu problematik, které byly e, zmíněny a je třeba v těchto oblastech dosáhnout zlepšení situaci. A doufujeme, že komisář Hogan bude schopen tam dosáhnout pokroku. Pro Evropskou unii je důležité, aby měla dohody, ale nemělo by trvat roky, než dojde k jejich schválení. Děkuji mnohokrát. Mm-hmm. Děkuji, pane předsedo. Co se týče lidských práv, je nás celá řada, kteří vyjádřili své obavy a já tady navazuji na to, co řekla paní Darling. Amnesty International prohlásilo, že došlo o, k nárůstu o jednu třetinu politických vězňů od roku 2012. E, komise zaslala e, dopis větnamské straně, e, kde poukazuje na tuto situaci a jaká tedy to byla reakce a jak, jak toto zakomponovat do dohody. Potom situace na trhu práce je obtížné zavádět eh, dohodu, kde eh, je tedy eh, svoboda združování, ale v té zemi nejsou žádné nezávislé odbory. Takže jak toto vnímá komise, jak to vypadá s harmonogramem, pokud jde o zřizování nezávislých odborů v této zemi? Reforma zákonníku práce, jak to i v této oblasti vypadá Eh, s harmonogramem. Bude to před nebo po ratifikaci? Děkuji. A pan Winkler. Děkuji. Eh, pane předsedo, děkuji komisi za prezentaci, za eh, informace. Zazněla tady celá řada dotazů na obchod, možná jich zase nebylo až tolik, takže abych rád zmínil ještě jednu věc. Jestli jsem to správně pochopil, tak je Eh, výbor eh, pro eh, obchod, který bude ustanoven v rámci vyjednávání o této dohodě o volném obchodu. Dobře víte, že tento parlament chce být čím dál tím více aktivnější při monitoringu implementace a to je naprosto klíčové pro následující mandát Eh, všichni i na Digitrade eh, jsou si vědomi toho, že eh, my tady budeme vykonávat ty naše pravomoci v oblasti monitoringu, protože implementace je klíč. Bez té implementace nedojde k naplnění ani těch obchodních, ani těch měkkých cílů. Takže pokud se ten výbor pro obchod bude setkávat jednou ročně, jak jsem to pochopil z těch ustanovení, tak eh, pak je třeba, aby existovaly různé pracovní skupiny, eh, především ta, eh, která se zabude, bude zabývat přístupem na trh. To je pro naše subjekty, pro naše firmy velice důležité. A potom je třeba Eh, mít skupinu pro tu eh, vzájemnou spolupráci a já bych chtěl vědět, jak ten výbor eh, bude vykazovat svoje výsledky vůči Evropskému parlamentu, zda to bude potom ročním zasedání, zda bude předkládat nějakou zprávu Evropskému parlamentu, zda tedy budeme mít nějaké informace o implementaci, či zda ten reporting bude zajišťovat Evropská komise. To je věc, která by měla být řečena. Děkuji mnohokrát. Ano, děkuji. Eh, zazněla tady celá řada požadavků ze strany kolegů. Eh, jsou tady úmluvy Mezinárodní organizace práce, je tady oblast lidských práv, eh, kybernetická bezpečnost a já jsem přesvědčen, že my využijeme našich pák tak, aby toto bylo řešeno a aby byly zohledněna naše stanoviska. A e, samozřejmě to, co řekl pan Winkler, e, směrem ke komisi, to je velice důležitá věc. E, ta implementace je pro demokratické těleso, jakým je Evropský parlament, naprosto klíčová. Pak můžeme mít nějaké společné výbory, rady a tak dále ale ty jsou velice často naprosto izolovány od eh, reálného světa a my musíme zajistit eh, transparentnost tohoto implementačního procesu a eh, chceme skutečně vědět, jakým způsobem to komise má připraveno. Thank you, Bert. Děkuji. A děkuji za ty komentáře. Byla to velice užitečná eh, výměna a zjistili jsme, jaká je tedy stanovisko členů tohoto výboru. Eh, samozřejmě je tady i ten eh, hospodářský rozměr, hospodářský význam, toho jsme si všichni vědomi. A pak je tady celá řada dalších témat, především tedy lidská práva, ale nejprve mi dovolte zmínit odvětvové otázky, je to i geografická označení, eh, ochrana eh, z 96 geografických označení v Evropě. Tak, 169 eh, nakonec jich je těch geografických označení a to by mělo být součástí té dohody o volném obchodu a je to úroveň ochrany, která je srovnatelná eh, s tím, eh, co máme v Evropské unii. Se Singapurem ten postup byl poněkud odlišný, ale tady eh, máme ta evropská označení, geografická označení původu chráněna. Potenciální riziko využití této obchodní dohody pro Eh, získání preference eh, pro určité výrobky, které nepocházejí z Větnamu. Tam máme velice detailní, eh, obsáhlý protokol, kde se je popsáno, jak se stanovuje tedy původ, větnamský původ a tedy ten, ty preferenční režimy, tak jak jsou vyjednany mezi zeměmi tak, aby nemohlo dojít k nějakým nesrovnalostem. Eh, jsou tam konkrétní ustanovení pro vývoz, eh, dovoz, eh, ale i pro vlády a správní spolupráci mezi celními orgány, správními orgány tak, aby bylo možné potírat ty případné nesrovnalosti. Pokud jde o EU a rybolov, tam došlo k velice plodné diskusi v dohodě je poměrně obsáhlý článek, článek 8. Pokud jde o rybolov, udržitelnost, tam by měl být tedy ten závazek bojovat proti nelegálnímu rybolovu, globální řízení rybolovných zdrojů, dodržování mezinárodních dohod a implementace tedy tohoto závazku e, je tedy v rámci e, toho e, nařízení EU, tam jsme využili tu žlutou kartu. Větnam byl tedy označen za nespolupracující zemi v rámci tedy tohoto procesu a nyní uvidíme, jak proběhne Eh, ta mise do Větnamu eh, za našich kolegů z DG eh, Mare a ta se koná v listopadu. Pokud jde o trh práce, nezávislé odbory, stávající zákonník práce již uznává tedy vznik nezávislých odborů přímo v terénu. Větnam se Eh, rovněž eh, zavázal, eh, že schválí do roku 2023 úmluvu 87 o nezávislých odborech. Nyní se ano, dostávám k implementaci. A ještě předtím lidská práva, celá řada z nich o nich hovořila. Samozřejmě jsme si vědomi situace ve Větnamu. A i my jsme si vědomi, že to je mm, problematika, kterou je třeba eh, vnímat jak na půdě Evropské komise, tak Evropské služby pro vnější činnost. A eh, musíme si ale uvědomit, odkud ta země eh, vychází, odkud šla, jaké byly ty problémy sociální, ekonomické, je třeba dál monitorovat eh, vývoj v oblasti eh, lidských práv, eh, jsou to určité závazky větnamské strany a z toho my tedy vycházíme již po desetiletí. Musí tady být jasné provázání tedy mezi tou dohodou o Eh, volném obchodu a eh, systematickou spoluprácí eh, na problematice lidských práv, spolupráce s nevládními organizacemi a tak dále. Spolupráce v oblasti lidských práv probíhá, probíhá permanentní dialog, neustále si vyměňujeme názory a snažíme se tedy prosazovat lidská práva, Eh, různými prohlášeními, eh, zmiňuje se to eh, i v rámci spolupráce s organizacemi, které hájí lidská práva. Probí, máme tady Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva, zapojení občanské společnosti a jsme schopni tedy vést tu otevřenou diskusi s Větnamem o problematice lidských práv. A e, tedy dohoda o volném obchodu by měla být dalším nástrojem pro prosazování lidských práv, e, e, pracovního práva, vyšší transparentnosti, právního státu a vytváření nových způsobů, jak tedy dosáhnout závazku větnamských orgánů. Implementace Samozřejmě máme tradiční implementační strukturu, eh, tak jak je to u těchto dohod o volném obchodu. Máme tady mm, výbor pro obchod, eh, specializovaný eh, výbor, který se zabývá implementací na obou stranách. A pokud jsou nějaké problémy, tak samozřejmě můžeme otevřít to ustanovení budeme mít nějakého vedoucího eh, představitele, který se bude eh, tím zabývat. Je to, pokud bude jmenován komisář Hogan. A samozřejmě budeme spolupracovat s Evropským parlamentem, budeme ho informovat eh, o výstupech z diskusí v rámci těch jednotlivých výborů pro provádění této dohody o volném obchodu. Ale pokud dovolíte, pane předsedo, Mám, mám tady kolegyni Madeleine Turnigan, eh, která se zabývá problematikou udržitelného růstu, tak možná, že ona by řekla pár slov o technické eh, asistenci a eh, prosazování. Děkuji mnohokrát, dobré dopoledne. Už jste nastínil to hlavní, já chci zdůraznit, že pokud existuje jeden příklad, kde se můžeme poučit z minulých let, a já jsem pečlivě naslouchala to, co si přejete vy. My jsme to začali realizovat právě u Větnamu a začalo to povedenou misí v roce 2017. A když jsme byli ve Větnamu, tak eh, nebyla vlastně žádná naděje. Vyslali jsme sdělení úředníkům na vysoké úrovni, ale skutečně jsme využili vliv a vyslali jsme několik misí a byli jsme tam ještě jednou potom v listopadu a oni s námi chtějí spolupracovat, chtějí vytvářet tyto normy, chtějí spolupracovat s občanskou společností, chtějí vědět, jaké jsou naše priority, chtějí se zabývat klimatem a určitě také otázkami pracovně právními. V této oblasti jsme měli intenzivní kontakty s MOP a s Mulizou, s ministerstvem práce a také jsme zjistili, kde potřebují technickou asistenci. Oni chtějí skutečně provést rozsáhlou reformu v tomto směru a ten balíček, který jsme vypracovali společně s MOP, a dnes ve Větnamu probíhají diskuse se všemi významnými dárci z MOP. Takže tento aspekt je opravdu důležitý a chci zdůraznit, že je lehké se zabývat těmi záležitostmi, které je třeba ještě dotáhnout. A pokud jde o svobodu združování, je možno říci, že ta sklenička je plná ze 60%. Pokud se podíváme na návrh zákonníku práce, tak to není ještě všechno, ale oni chtějí všechno. Oni skutečně chtějí eh, do, do, dosáhnout eh, ratifikaci v roce 2023 a chtějí tedy mít tyto věci hotové, než dojde ratifikaci. Takže naší povinností bude eh, reagovat na tato pozvání a spolupracovat s nimi a zajistit, že to bude realizováno. A jeden z největších projektů je právě ta svoboda združování. Pokud je o vynucování, myslím, že čím více se tím zabýváme, tak sledování, vynucování je vlastně kombinací několika faktorů a je třeba, aby všechny byly na vysoké úrovni. Máme tam řešení sporů a než se k tomu ještě dostaneme, tak je potřeba mít institucionální strukturu pro eh, monitoring a to se týká také domácích poradních eh, skupin. Je třeba využít maximálně veškerého vlivu a my se spolupracujeme s těmi, kteří koncipují mandát budoucího hlavního, tedy odpovědného úředníka za vynucování. Když jsme zde byli v květnu, tak hovořili o návštěvě pana Langeho. Takže to je důležité a získávají důvěru a na základě vašich návštěv také vidí, že je potřeba zajistit tu podporu. Členské státy také mohou uplatnit svůj vliv. Chtěla bych také zmínit společenskou odpovědnost podniku due diligence. Spolupracujeme s Větnamem, jak pokud jde o větnamské podniky, a také se zabýváme čínskými investicemi ve Větnamu. Já nemohu tedy dohlížet na čínskou due diligence, ale oni by také měli spolupracovat. Práce s MOP, máme strategické partnerství s MOP a s Větnamem jsme v pravidelném kontaktu. Takže i tam budeme svědky snad eh, řádného naplňování těch dohod. Pokud je o kontakty s USA a Kanadou, tak tam se zabývají stejnými otázkami, takže s nimi také už se spolupracujeme nechceme se na to dívat pouze jedním prismatem, ale chceme využít veškeré nástroje, které máme a teď je třeba připravit Větnam, aby byl schopen se vyrovnat s tou obrovskou reformou v oblasti eh, pracovně právní. Děkuji mnohokrát. Následná otázka je paní eh, Rodriguez Pamero. Ano, je pravda, že Větnam udělal pokroky, ale víme, že ještě mnoho práce zbývá. Zástupce komise zmínil, že v rámci systematického porušování lidských práv by bylo možné uvažovat o přerušení preferenčního přístupu na trh. Chtěla bych mít další informace, co se týče významu systém, systematického porušování. Kdo to bude definovat a jaké kroky by byly podniknuty? a jaká by byla úloha Evropského parlamentu při stanovení eh, tohoto systematického porušování. Helmut Scholz. Omlouvám se, paní Scholz. Děkuji. Chtěl jsem navázat na otázku, která je celá konkrétní, kde potřebujeme pokrok, než bude možné ratifikovat. Spíše než sliby o tom, co bude v roce 2023, existují konkrétní kroky. Propuštění politických vězňů, reforma trest, trestního zákonníku. A jde, otázka, jde tu také otázka dětské práce, jak tomu rozumím. 10% dětí ve Větnamu zcela běžně pracují a pracují na plný úvazek, podle posledních údajů. A my jsme slyšeli závazky od kandidáta na komisaře nulová tolerance dětské práce. Takže to je konkrétní otázka, kde je potřeba mít zcela konkrétní jistotu, že se to neděje, než budeme moci ratifikovat. Peter. Nejdříve dětská práce. Možná k té dětské práci, ano, to je také součást našich jednání a myslím, že i zde bude vyslána mise do Větnamu a to je na horizontu Větnam jako většina zemí. Ne, že by si přáli dětskou práci, ale je to otázka zakořeněná v kulturní, ekonomické, společenské struktuře. Vláda se zabývá akčním plánem, který má být připraven v prosinci. Jednáme o tom s nimi, plně spolupracujeme s MOP a probíráme jednotlivé otázky a snažíme se pomoci. Je tam doporučení ze strany MOP, takže my se držíme těchto doporučení také a my připravujeme tedy plné uplatnění umluvy MOP a zákaz dětské práce je součástí těch podmínek dohry o volném obchodu. Je to věc, kterou je třeba, která tedy dětská práce tam existuje, je potřeba se s tím vyrovnat, na rozdíl třeba od svobody združování, kterou budeme zavádět. A v této oblasti máme skutečně celou řadu věcí v plánu a probíhají příslušné eh, akce. A připravuje se taky konkrétní akční plán pro tuto oblast. Ano, Peter? Jenom bych to chtěl doplnit. Samozřejmě některé postupy mohou vlastně přerušit některé ústupky a, nebo celou dohodu, ale mluvme jasně. Tam se hovoří u té propojovací klauze o přiměřených opatřeních nebo vhodných opatřeních. A tam je možné vést diskusi o tom, jaká jsou ta přiměřená opatření. A přerušení je až to ultima ratio, poslední eventualita. Ale ta hrozba existuje. Pokud dojde k závažnému porušení, závažné zneužití, tak eh, takový mechanismus by opravdu byl spuštěn. Děkuji, pane předsedo. A náš eh, zpravodaj v zastoupení chce něco ještě pronést na závěr? Prosím. Děkuji. Chtěl bych poděkovat komisi a Janovým jménem budeme mít několik otázek. Chceme se zeptat, jaké informace schromážené komisi, pokud jde o schválení investiční dohody. To byl závěr pouze té první části rozpravy. Pokud nejsou další připomínky a poznámky, takže to je závěr obchodní části toho programu. A Pít, Pítře, já jsem neslyšel odpověď na otázku pana Winklera. Ano, určitě si to odneste sebou a vrátíme se k tomu příště, až budeme mít, bude parlament plně zapojen do této otázky a já jsem nás já jsem řekl, že se těším na pokyny v tomto směru z vaší strany. A druhá část je ta část investiční a zpravodaj by to měl krátce uvést. Máme na to půl hodinky. Dám slovo panu Frakosovi. Sorry. So this, Now is the question for the second part. Takže teď tu máme otázky pro tu druhou část. Já jsem se chtěl zeptat, které zhromážené informace komisí z členských států, pokud jde o schválení investiční dohody národními parlamenty, a zdá komise vedla šetření, nakolik investiční dohoda zvýší investice ve Větnamu. A a jaké jsou hlavní rozdíly, které byly zmíněny našimi podnikateli. Tak to bylo opravdu stručné, říká pan předseda. A nyní dám slovo komisi. Maria Martin Prat, naše dobrá známá. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi začít eh, s stručným přehledem dohody o ochraně investic a potom, pokud si budete přát, mohu odpovědět na otázky, které byly položeny jménem zpravodaje. Co se týče dohody o ochraně investic, je to podruhé, když jsme ve vašem výboru eh, se samostatnou dohodou o ochraně investic v návaznosti na nové struktuře kterou jsme začali uplatňovat se Singapurem a kterou jste podpořili na posledním jednání. Zde hovoříme o dohodě, která je nedílnou součástí dohody o volném obchodu a také spadá do institucionálně politické struktury stanovené v dohodě o partnerství a spolupráci. Tyto dohody se vzájemně doplňují a pokud jde o investice v dohodě o volném obchodu, zajiš, zajišťujeme přístup na trh a liberalizaci investic a v dohodě o investicích eh, zajišťujeme přiměřenou investi- ochranu investic a také vytvoření příslušných procesů pro řešení sporů. Obě dohody jsou ambiciozní z hlediska investic je to významná destinace pro evropské investory a měli by poskytnout eh, nejen výhodné postavení pro naše investory, ale také zajistit eh, rovné podmínky ve smyslu spravedlivých, předvídatelných a nediskriminačních podmínek na tomto trhu. Je to důležité a já vím, že to je klíčová otázka. Je důležité to ještě zopakovat, že dohoda o ochraně investic a ochrana poskytnutá v této smlouvě ochraňuje práva stran řešit skrze regulaci legitimní záměry politiky. A také je důležité, že zahrnujeme reformovaný rámec ochrany investic pro řešení sporů investorů. A to už jsme uvedli dříve v parlamentu. Klíčovou pozitivní součástí této dohody je, že nám to pomůže nahradit 21 stávajících bilaterních investičních smluv s Větnamem které zahrnují staré systémy řešení sporu mezi investory a státem podle, ve starém stylu a bude to tedy řešeno tak, že to po, po, posílí nestranost a nezávislost při řešení sporu. Také to obsahuje všechny prvky, které Evropský soudní dvůr potvrdil z hlediska souladu těchto dohod o ochraně investic s unijním právem. Je to dohoda o sídle například, což v té době, když jsme o, jednali o Singapuru, to nebylo sváno soudem, ale teď už to máte před sebou. A máme plnou jistotu, že to, co zde vytváříme, přispěje k řešení možných sporů mezi investory a státem a je to plně v souladu s evropským právem. Stejně důležité je, že dohoda o ochraně investic odráží stejný, stejný soubor zásad oblasti lidských práv, které jsou zakotveny v dohodě o volném obchodu a jak už jsem uvedla na začátku, je to součástí právního rámce dohody o spolupráci a partnerství včetně zásadních prvků, které byly právě změny. Takže skončím tím, že zdůrazním význam této dohody nejen jako součásti balíčku pro investice, ale také jako další krok v naší snaze reformovat ochranu investic, včetně řešení sporu. A velmi důležitý krok kdy máme další jurisdikci na vyšší straně při snaze o multilaterální reformu v tom a těším se na další spolupráci s vámi při ratifikačním procesu. A nevím, pane předsedo, zda mám reagovat na konkrétní otázku, která byla položena jménem zpravodaje, anebo mám počkat, až zazní další otázky. Ano, prosím, počkejte, až budou na stole další otázky. Děkuji mnohokrát. A není stínový zpravodaj pan Hansen zastupuje stínového za EPP. Nechci to tady protahovat. Prezentace byla poměrně vyčerpávající, tak ponechám otázky na zpravodaje. Nejsem stínovým, který to má na starosti, takže dám slovo zpravodaji samotnému který se tím zabýval. Ještě, ještě stručněji, řada obav týkající se eh, dohody o volném obchodu platí i pro investiční dohodu z hlediska lidských práv. Ta se soustředuje zejména na práva investorů a je tam velmi málo, pokud jde o povinnosti investorů. Je už pryč, ale Madlin zmínila, pokud jde o dohodách o TST, due diligence a evropské společnosti. Bylo by skutečně zajímavé, kdyby bylo možné poskytnout informaci o diskusích, které se týkají povinnosti investorů v souvislosti s naší investiční dohodou a jak to navazuje na aktivity v rámci TST. 21 bilaterálních investičních dohod v současnosti existuje mezi členskými státy a Větnamem. Můžete uvést informaci, zda je tu korelace mezi proudy v oblasti FTA a, a zda tu jsou také tedy je tu souvislost s toky v oblasti přímých zahraničních investic a tam, kde nejsou přímé tedy uzavřené dohody, zda je to nějaká korelace s, s těmi investičními smlouvami. Děkuji mnohokrát. Karin tu není. paní Švonc za zelené. Děkuji. Taky velmi stručně navážu na otázku Jude. Konkrétně bych chtěla vědět, zda tato dohoda o ochraně investic má ustanovení pro případy, že Větnam zlepší normy v oblasti sociální a environmentální a tam, kde by hrozilo, že země bude tedy vlastně z hlediska té dohody sankcionována. Nevím, zda krátké otázky vyvolají krátké odpovědi. Pan Lačín je další. Já jsem nežádal o slovo, přesto Zdá se mi, že máme stejné problémy, které už jsme zmínili. Je tu celá řada návrhů, které jsou pozitivní, které potom vlastně v, té, v tom kontrolním mechanismu se neodrážejí. Máme tu nějaké povinnosti a navíc nemáme vůbec jistotu, jak to bude s uplatňováním těchto povinností. A to je všechno. Helmut Scholz, vy asi využijete svých, svých dvě minuty. Původně jsem měl mít dvě minuty, takže jedna minuta navíc nebude stačit, ale budu velmi stručný. Sdílím otázky vyvolané SAD a zelenými. Navíc, dějiny jsou otevřené a ekonomický rozvoj Větnamu je pozoruhodný. Jak zajistíte, že budou větnamské firmy hrát fair play i v zahraničí. Proč se musíme dívat na budoucnost. Proto říkáme, proč bychom se neměli držet těchto dohod. Právo investorů na ochranu má existovat a nemáme ostatní povinnosti také tedy Eh, pojišťovat stejně, mají být zajištěny ostatní povinnosti plynoucí z těch dohod eh, na stejné úrovni, podobně jako je to u investic. A měli bychom za, skutečně také dát vysokou úroveň, pokud jde o lidská práva a podobně jako je to u práv investorů a také dohled z hlediska mezinárodních smluv, tak jak tomu je u probíhající v rámci tedy jednání na mezi vládní dohodě, která má být svána v Ženevě na úrovni OSN. Má dojít tedy v budoucnosti k rozvoji. Investoři mají práva, ale jsou další povinnosti, které musí být respektovány z hlediska občanů příslušných zemí. Děkuji mnohokrát. Pan Winkler. Děkuji mnohokrát. Přemýšlím, zda mám čas na komentář a na položení otázky. Ano, děkuji mnohokrát. Můj komentář se vrací k ochraně investic, investorů. Chci připomenout vážným kolegům, že máme mezi sebou členy členské státy Evropské unie, jejichž problémy nebyly v tomto kontextu vyřešeny. A to platí mezi členskými státy Evropské unie. A země, kterou znám nejlépe, je, je ta, která tahá za kratší konec u těchto dohod o investicích. A to se týká tedy i těch dohody, jsou mechanismy ISDS zahrnuty. Obracím se na komisi, děkuji za informace o dohodě o investicích s Větnamskou republikou a uvítal bych eh, velmi stručnou otázku. Náš výbor chystá delegaci do Větnamu, jak dobře víte, za několik týdnů výbor tam bude přítomen. Kdybyste mohli poukázat z vašeho hlediska na nejdůležitější sdělení, pokud jde o politické činitele. Jak víte, Větnam je socialistická země, takže je velmi důležité vyslat správné sdělení pro všechny účastníky, ale důležité je sdělení pro politické představitele. Jaké by mělo být to klíčové sdělení pro tyto představitele ve Větnamu? Pan předseda, děkuji mnohokrát. A nyní paní Maria Prat. Děkuji mnohokrát. Díky za všechny otázky. Pokusím se je pospojovat, abych na ně zodpověděla v čase, který nám zbývá. Začnu tím obecnějším, což zaznělo v otázkách. Zda dohoda o ochraně investic zvýší objem investic v konkrétní zemi. Tady je důležité pochopit rámec, který vytváříme, pokud jde o obchod a investice. Jak už jsem vám řekla ve své prezentaci, přístup na trh a příslušné závazky, pokud je o investice, jsou obsaženy v dohodě o volném obchodu. Takže se musíme zabývat eh, dopady dohody o volném obchodu spolu s dohodou o ochraně investic. Pokud jde důkazy o tom, co je důležitější podle našich dat, tak to přispívá k udržení investic v příslušné zemi. Může tam být tedy otázka vstupu investice na základě tedy dohody o ochraně investic v rámci dohody o volném obchodu, ale když už jste v konkrétní zemi, pokud existuje rámec, který poskytuje dostatečnou stabilitu, protože ta stabilita tam třeba nebyla přítomna v minulosti, ale pokud máte rámec, který zajišťuje stabilitu, který za také upravuje základní spravedlivost, pokud je o úřední prostředí a to je ku prospěchu nejen té země, kde probíhá investice, ale také ku prospěchu společností, nejen z Evropské unie, které investují. Pokud je o úlohu členských států, jak víte, členské státy budou ratifikovat dohodu o ochraně investic. Je to smíšená dohoda. Jakmile vy dáte souhlas, tak začneme ratifikační proces, který zahrnuje také ratifikaci ze strany všech příslušných parlamentů. A to je proces, který tento parlament zná velmi dobře. Pokud jde o trestání, pokud jsem správně pochopila tu otázku, trestání negativních dopadů z hlediska úrovně ochrany životního prostředí nebo lidských práv z důvodu dohody o ochraně investic, nemyslíme si, že by to mělo nastat. Jak už jsem řekl úplně jasně, jsme opatrní, abychom měli jasná ustanovení týkající se těchto práv. Máme ustanovení, které se týkají toho, že strany by neměly snižovat úroveň ochrany s cílem přilákat investory. A když už nic jiného, tak jsme přesvědčeni, že dohromady tyto dvě dohody mohou přispět k zajištění toho, že investice, které proběhnou ve Větnamu, budou v souladu s přiměřenou úrovní ochrany z hlediska životního prostředí, život, lidských práv, společenské odpovědnosti podniku. A Větnam, jak Madlen vysvětlovala, když vysvětlovala tu kapitolu v dohodě o volném obchodu, že Větnam provede legislativní změny, aby zajistil, že investice na svém území budou probíhat na správném základě. A chci vám stručně připomenout, že nejen v té dohodě k ochraně investic, nejen tedy hovoříme o naše závazky v, v oblasti charty OSN o lidských právech a dalších lidskoprávních předpisů a v rámci dohody o volném obchodu, a to je také velmi důležité, o tom jsme mluvili v tomto výboru v minulém mandátu, také jasně říkáme, že chráníme pouze investory, kteří investují v souladu s vnitrostátní legislativou. A to je velmi důležité. My se snažíme zvýšit úroveň vnitrostátní legislativy, snažíme se zlepšit právo Větnamu z hlediska odpovědných investic a současně říkáme, budeme chránit pouze ty investory, kteří se chovají odpovědi na trhu, včetně souladu s legislativou. Žádná ochrana pro investory, kteří nejsou v souladu s větnamským právem. A to se snažíme také zlepšovat. Je důležité pamatovat na to, že strany převezmou závazky, které jsou v dohodě o partnerství a také budou prosazovat odpovědné chování investorů. A to je práce, která proběhne v rámci procesu realizace. A už v této fázi projekt se týká odpovědných dodavatelských řetězců v Ázii, kam patří také Větnam. A to se bude tedy dále prohlubovat, tak jak to bylo navrženo. Nevím, zda jsem na něco zapomněla, pane předsedo, a vy mi to určitě připomenete. Předseda, děkuji mnohokrát. Další návazné otázky? A ještě sdělení. To sdělení pro pana Winklera. Pokud je o sdělení, to hlavní sdělení by mělo být zdůrazňovat potřebu zlepšit to, jak to bylo projednáváno, zlepšit legislativu, to zaznělo v rámci jednání o dohodě volném obchodu, abychom byli schopni plnit udržitelné cíle rozvoje a zejména zdůraznit, že chceme investice ve Větnamu, které budou z hlediska pracovně právního i environmentálního splňovat ty nejvyšší cíle ochrany. Pokud jde o obě dohody, tak ta druhá velmi důležitá část dělení je, že třeba realizovat tedy ten systém investic a zajistit, aby byl funkční a podobně, jak to bylo v případě Singapuru v tom širším měřítku, spolupracovat s námi pro vytvoření multilaterálního investičního kodexu. Větnam jde kupředu, budeme mít Singapura Větnam. Budeme mít tedy dohodnutý investiční kodex a bude se to týkat multilaterálního kodexu v té oblasti Tichomoří by měla, měla být i Kanada a Mexiko a chceme pokračovat v jednání s Japonskem. Takže ten krok týkající se Větnamu vlastně má širší význam pro celé Tichomoří. Pokud OSOE, nevím, zda kolegové se k tomu chtějí vyjádřit z hlediska dohody o volném obchodu jako obecná poznámka. A myslím, že ta otázka se týkala zejména větnamských eh, SOE, tak ty by měly být, eh, ty by měly splňovat eh, míru ochrany z hlediska životního prostředí a pracovní bezpečnosti podle větnamských norem. A v takovém případě dohoda o ochraně investic nebude zda jde o státní podniky nebo zda jde o zcela soukromé firmy. A možná, že Peter to ještě doplní. I když pan Scholz mezi tím odešel, ne, je tady vlastně. Samozřejmě dohoda volném obchodu upravuje, jak si má příslušná strana uspořádat svou ekonomiku a kdo, komu mají patřit jednotlivé společnosti. Ani my bychom nic takového nepřijímali, ale my jsme s Větnamem vyjednávali velmi ambiciozní kapitolu o státních firmách, která jde nad rámec Kanady a Singapuru. Je to kapitola 11 dohody o volném obchodu, která je důležitá, protože Větnam je poměrně centralizovanou ekonomikou a jádro těchto ustanovení a zásad je, že pokud eh, tyto státní firmy fungují na trhu, budou se chovat podle obchodních zřetelů a nebudou využívat nějaké privilegované postavení, aby diskriminovali dodavatele nebo zákazníky. Jde o technickou pomoc a také opatření v oblasti transparentnosti, co se týče podnikové struktury vlastnictví a chování těchto entit, které jsou v, tedy zakotveny v kapitole 11 toho, té dohody. Dvě dodatečné, pan Kelly, pan Scholz. Děkuji, předsedu, pane předsedo, za ty informace. K tomu, co, oč, co projednáváme, myslím, že vytváříme velmi dobrý systém v Singapuru v souvislosti s transparentností nezávislostí soudů a také pokud je o návazné kroky. Jaké jsou podobnosti a rozdíly, pokud je o Větnam? A můžeme za následně předpokládat, že bude fungovat tedy ten multilaterální systém v následujících pěti letech za doby komisaře Hogena. Pan Scholz, pokud je multilaterální investiční soud, nakolik se Větnam podílí na jednáních Unisatralu, pokud je o ochranu investorů, abychom mohli pochopit, kterým směrem se Větnam vyvíjí jakožto aktivní partner. Možná, že chce vytvořit právě ty multilaterální eh, předpisy na ochranu investorů pod zatřešením OSN. Maria. Děkuji za ty doplňující otázky. Takže jak se Větnam eh, liší od eh, Singapuru, pokud se týče systému investic, tak není tam žádný rozdíl. Eh, je to úplně stejné, transparentnost, nezávislost. Tak, jak jsem to už řekla. My tedy budeme mít úplně stejné reformy STS stejně eh, ve Větnamu jako eh, v eh, Singapuru. Tam budeme, bude nahrazeno 8, 12 smluv TST se Singapurem po 21. Jinak v oblasti investic se pokoušíme dosáhnout zásadní změny a to nejenom v přístupu našich eh, členských zemí, to jsou ty ASTS, ale také eh, v těch eh, praktikách, které se uplatní u našich obchodních partnerů. Možná, že ty ISTS těm našim partnerům vyhovují více a vůči dalším zemím toto pokračuje. Ale v podstatě, eh, pokud eh, se nám podaří přesvědčit některou zemi, aby šla cestou eh, ICS, tak je to vlastně krok k reformě těch ISTS a to v praxi. V případě tedy dohody s Singapurem a Větnamu my skutečně do toho zakotujeme také ten mezinárodní investiční kód. Takže my hned, jak tedy eh, bude tato smlouva eh, ratifikována, můžeme eh, začít vyvíjet větší tlak na Větnam. Můžeme zajistit to, že za pět let ta vícestranná investiční dohoda bude fungovat. No já vás mohu ujistit, podobně jak to v pondělí učinil pan eh, budoucí komisář Hogan, že se o to budeme maximálně snažit. DG Trade na tom pracuje velice intenzivně. My tedy vedeme tuto debatu, ale samozřejmě potřebujeme v tomto projektu také partnery a nejlepší jsou ti, s nimiž máme dohodnuté ICS. Eh, to, to znamená Kanada, ta je vynikajícím partnerem a Singapur a Větnam se měli stát dalšími skvělými partnery. Pokud budete eh, souhlasit s IPI, tak to eh, tomu velice pomůžete. Děkuji. Tak vlastně ten nový Eh, ICS eh, systém eh, bude po celém světě, tak potom ty bilaterální dohody v Evropě, to budou pořád v tom starém systému, takže i tady je to taková výzva, abychom to změnili. Děkuji, pane předsedo. Jenom stručná poznámka je možná bude v této souvislosti zajímat skutečnost, že někdy před eh, rokem eh, došlo k případu u nás, eh, kde byl tedy významný větnamský funkcionář ropného průmyslu, který využíval azylu německého. A větnamská strana ho vinila z defraudace až 130 milionů dolarů. Pravděpodobně zde se hrá roli i větnamská tajná služba, ale za různých okolností se jim podařilo dostat zpátky do Větnamu a byl podle mě i odsouzen za defraudaci. Tím chci naznačit, že ta otázka citlivého posuzování je e, zásadní z hlediska lidskoprávního fenoménu. Na druhé straně si ale myslím, že Evropská unie potřebuje také určitou míru důvěry u našich partnerů. Já tady chci vlastně jen ocenit to, že jsme tady zúraznili skutečnost, že budeme podporovat hlavně ty investice, ty investory, kteří dodržují eh, domácí větnamské eh, zákony. Myslím, že tady eh, určitá disciplína je vhodná. Je třeba respektovat také domácí legislativu a hodnoty a tradice. To je třeba udržet. Děkuji. quite right. Ano, správně. A v tom prvním případě eh, můžete eh, si být jistý, že eh, ten že já už jsem zmínil několikrát tady tento únos v Berlíně vůči větnamským reprezentantům. Ano, základní práva je třeba respektovat na obou stranách. Shadow uh, rapporteur, no, replacement rapporteur, do you want to add something? Tak eh, ještě se ptám, tím zpravodajů chtějí něco k tomu dodat? Ne. Tak eh, tím eh, jsme skončili body 6 a 7. Obě části, jak obchod, tak investice, bude probírat delegace ve Větnamu ve dne 29. až 31. října. Poté se, doufám, vrátíme zpátky a 6. a 7. listopadu bude pokračovat výměna názoru zde ve výboru, načež stanovíme termín pro pozměňovací návrhy a poté 2. a 3. prosince o nich budeme debatovat. Prvním lednu eh, v, eh, v lednu, prvním týdnu v lednu o tom budeme eh, hlasovat zde a na plénu potom eh, v únoru. Eh, tím tedy končím naši, naše dopolední zasedání a za dvě minuty zahájím zasedání koordinátorů.